friends, you are... Přátelé, vítejte na naše zasedání výboru IMPL. Už máme 11 minut spoždění. Budeme muset dohnat. Nejprve bych vás ráda informovala o tom, že jsme trošku pozměnili náš program jednání. Eh, bod číslo 4 Eh, slyšení s ředitelem příslušné nadace a bod číslo 5 a 6 eh, vyhodnocování koordinátorů, co se týče slyšení. Oba tyto body byly zrušeny. Hlasování k bodu číslo 11, finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie je odloženo a budeme o tom hlasovat na, mezinárodní, na mimořádném zasedání našeho výboru v pondělí 15. května ve Štrasburku. To znamená, že budeme mít dostatek čas i na otázky na komisaře a komisařku, ale oni se budou potom muset vzát, protože mají další povinnosti. Zítra začínáme 9.30 a ano, ne 9 hodin, v 9.30 začínáme, můžeme se o půl hodinky déle vyspat. A teď můžeme tedy pracovat s takto pozměněným návrhem programu, ano. Ehm, všechny jazyky jsou k dispozici, kromě finštiny, chorvačtiny a galštiny. A Dovolte, abych mezi námi přivítala 28 studentů z DG Trad. Eh, je to skupina, která bude přítomna našemu dnešnímu zasedání. Všechny vás tady srdečně vítáme a aspoň uvidíte, jakým způsobem funguje zasedání výboru v praxi. V praxi většina z nás mluví velmi špatně anglicky. Uh, ale vy nám možná o této situace můžete odpomoct. Dobře, tak když jsem vám dala tyto informace, můžeme pokračovat s bodem číslo 3, což je výměna názoru v rámci strukturovaného dialogu s místopředsedou Valdisem Dobrovským a paní komisařkou Marian Tysenovou a dám slovo panu Dombrovskému, má to slovo.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 First, on effective implementation of existing legislation. The Commission will review, building notably on... Komise eh, naváže na mm, konkrétní eh, eh, na konkrétní kroky a rozhodne o následujících krocích. Komise také bude lépe sledovat pokrok pro v rámci evropského semestru, pokud jde o Eh, politickou koordinaci a, a, také, a to je také na, žádosti, eh, na žádost Evropského parlamentu. Naším klíčovým cílem je eh, sociální ekonomická konvergence a jejich sladění. A s tímto cílem na mysli chceme řešit výzvy, jako je dopad digitalizace, globalizace a nebo sociální změny. Náš, eh, naše příslušná zelená kniha eh, předkládá varianty do budoucna společně s bílou knihou o budoucnosti v EU. Eh, vytváří prostor pro debatu v nadcházejících měsících a můžeme se díky tomu bavit o našich možnostech pro v nadcházející měsíce. Děkuji vám a těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji vám pane místo předsedo Dombrovsky si a nyní dám slovo eh, komisarce Tyson. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, drazí kolegové, přátelé, vážení poslanci. Více sociální Evropa, to je společná mise, společný úkol, který máme ve naší spolu legislativní práci protože musíme zdůraznit sociální rozměr v Evropské unii. Máme sociální pilíř, který, který byl dimenzován jako kompas směrem k vytváření lepších pracovních a podmínek a životních podmínek v Evropě a tento pilíř musíme naplnit, abychom zlepšili budoucnost našich občanů Evropy a abychom dále se rozvíjeli. A to se děje na základě legislativních i nelegislativních postupů, jak co se týče ochrany pracovních podmínek ale já bych se ráda zmínila o legislativním návrhu, který jsme předložili minulý týden společně s parlamentem. Jak víte, komise se zavázala, že bude rozvíjet opatření pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. My jsme zvolili širší přístup proto, abychom zlepšili podreprezentovanost žen na pracovním trhu, a abych zlepšila situace, která tady byla v minulých desetiletích zemích musíme lépe sdílet odpovědnosti mezi muži a ženami. Naše iniciativa je takový velice srozumitelný balíček, kterým se snažíme zlepšit rámec v oblastech rodinné dovolené a flexibilního pracovní, flexibilní pracovní doby. Zároveň chceme rozvíjet doplňková opatření proto, abychom dále zlepšovali také péči o děti a abychom umožnili lepší motivaci pro práci, bude-li zabezpečena péče o děti a mohli bychom dosáhnout lepšího vyrovnání mezi pod pracovními podmínkami a životními podmínkami, což se odráží v našem společném prohlášení. Nejprve, co se týče pracovní mobility. Právě jsme viděli, jak nesmírně důležité jsou tyto záležitosti i v národních volebních kampaních, jak v minulosti, tak v přítomnosti, abychom umožnili našim občanům lepší mobilitu v rámci Evropské unie, musí to být spravedlivé, poskytující příležitosti všem, a nikoli eh, způsobem, který by rozděloval občany a stavěl je proti sobě. První polovina balíčku je vlastně revize té první směrnice o vysílání pracovníků. Eh, v této souvislosti dovolte, abych poděkovala nejprve zpravodajům a panu Šartě a paní Jungeriusovi, kteří jsou zde za jejich odhodlanost a usilovnou práci na této složce a já velice vítám návrh vaší zprávy. Myslím si, a Elizabeta je tady taky, pardon, neviděla jsem tě, Elizabeto. Domnívám se, že vy oba jste vytvořili výbornou rovnováhu, eh, usilující o rovnováhu a zároveň odstraňující překážky. A práce na radě postupují, eh, společný postoj bude uzavřen ještě za malckého předsednictví na radě v červnu. A taková dohoda je dnes důležitější než kdy jindy. Evropští občané očekávají fungování jednotného trhu a my si nemůžeme dovolit zanechat zde nějaké skuliny. To je významné proto, aby tady nevznikaly takové návrhy na to drastická řešení, která slýcháváme. Musíme tedy spojit naše síly pro sociálnější Evropu a so- soustředit se na to, co je nám společné, více než na to, co nás rozděluje. Drazí poslanci, druhá část balíčku se týká koordinace systému sociálních zabezpečení. V březnu jsem předložila náš návrh týkající se koordinace pravidel v rámci sociálního zabezpečení. Je to vyrovnaný program, usnadňující volný pohyb, zároveň poskytující ovšem zaručující práva, aby se zamezilo zneužívání. A e, tam kde se platí příspěvky a kde se žádá o příspěvky, je třeba odstranit finanční překážky mezi <clears throat> jednotlivými zeměmi. Jak už jsem řekla, nedochází k modifikaci existujících pravidel týkajících se exportu dětských příspěvků, eh, protože eh, rodiče mohou dostávat příspěvky na dítě, pouze bude-li dítě s nimi tam, kde pracují a nikoliv bude-li necháno někde jinde. Tento návrh je, jak víte, eh, jednou z legislativních priorit všech tří institucí a já velice vítám také návrh zpravodaje a doufám, že budeme moci rychle tuto zprávu přijmout. Zále, co se týče chr- chránění zaměstnanců vystaveným nebezpečím karcinogenním látkám. Víte, že já se tady velice angažuji a ráda bych navrhla nové limity, co možná nejrychleji pro vystavování zaměstnanců tomuto nebezpečí. Je třeba, aby to bylo zohledněno a proto jsem se rozhodla, že začnu s těmi kapitolami, Eh, kde už jsme měli dostatek informací, protože eh, chceme dělat tento návrh na základě velice konkrétních sebraných studií. Dva, víte, že už první program byl schválen v roce 2016 a já doufám, že velice záhy dojde k dalšímu schválení. Hovoří se tady o dávkách, první již byly schváleny, na druhé se pracuje a třetí již se plánuje která bude daleko širší. A co se týče všech kolegů, vítám jejich spolupráci na této složce. Jak už řekl můj kolega, pan komisař, velice se těším, že s vámi budu spolupracovat na nových iniciativách týkající se zlepšování sociálních podmínek Máme návrhy na stole, snažíme se o dosažení dohody bez zbytečné prodlevy. Vždycky, když se dohodneme na, stav, na nějaké nové legislativě, musíme mm, vlastně ukázat tím občanům, že sociální Evropa funguje. Tak jim to ukážeme, že Evropa může zlepšovat eh, životy mnoha na základě lepší legislativy, ale samozřejmě také na základě nových opatření, jejich uskutečňování a e, s koncentrování našeho sociálního úsilí. Já se velice těším na diskuzi s vámi a jsem k dispozici pro vaše otázky. Thank you, Madam uh, uh, Děkuji, tedy slovo pan Becker. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji, pane místopředsedo, děkuji, paní komisařko. Velice pozitivně vnímám a eh, vaše prezentace z minulého týdne. Jsem si jistý, že rovný přístup na pracovní trh eh, se spravedlivými pracovními podmínkami a udržitelnou sociální ochranou je cílem vaší práce. Také se velice vážím toho, že eh, politika sociálního trhu eh, je naprostým základem, nebo se uvědomuji, že to je základ toho, co tady tvoříme. Tento eh, nový návrh k několika věcem, které se týkají vyrovnanosti pracovního a soukromého života, se bude týkat eh, milionů Evropanů. Takže to mě velmi těší. Jsou tady eh, větší eh, možnosti zaměstnání, které nelze dosáhnout ve váku. Musíme se postarat o to, aby se opravdu zaměřili na kvalifikaci našich pracovníků. Při rozvíjející se ekonomice digitálního trhu technologie, eh, která bude přinášet práce, eh, pracovní příležitosti, se, eh, si opravdu něco takového vyžádá. A potom samozřejmě celoživotní vzdělávání. Vyžívám komisi, aby se tomu věřovala. Je to samozřejmě úkol pro členské státy, ale je důležité, abyste se tomu věnovali také tak intenzivně, včetně reintegrace starších pracovníků a dalších znevýhodněných skupin. Závěrem eh, řeknu eh, jednu věc zcela jasně. Já si myslím, že vy jako eh, komise, že vám je jasné, jak důležité jsou kompetence členských států a jejich legislativa. Takže, takže pokud budete řešit odpovědně z těch eh, se sociálními partnery, tak eh, myslím ukážete, že se jedná o velice eh, plodný přístup, který bude velmi užitečný pro rozvoj v nadcházejících letech. Paní Ocherius. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní místopředsedkyně, paní komisařko. Děkuji, že jste přišli eh, mezi nás a představili jste eh, své plány. Já pořád eh, přemýšlím o tom, co říkal pan Domrovskis, že plán je změnit život pro řádné občany. Já to musím říct trošku jinak, než eh, právě eh, řekl pan eh, Becker k těm návrhům z minulého týdne. Nejdříve poděkuji za pochvalu naší práce k směrnici o vysílání pracovníků. Co si jistá, že myslím, že kolega Balas pracuje na sociálním zabezpečení a ale eh, když se podíváte na ten eh, balíček eh, předložený minulý týden, tak mám takový, tak, tak to vidím trochu kritičtěji. Ono je samozřejmě důležité, aby tady byl nějaký návrh k harmonizaci soukromého a pracovního života, ale, ale chybí nám tady nové návrhy k mateřské dovolené. To není součást toho balíčku. A za druhé, pokud opravdu chceme eh, spravedlivou mobilitu, je důležité samozřejmě změnit pravidla, ale také bychom rádi byli svědky vzniku eh, přeshraniční celoevropské inspekce bezpečnosti práce a také eh, těch kartiček eh, evropské bezpečnosti a také se eh, chceme zaměřovat na eh, chudobu dětí. A tam v tom balíčku nejsou žádné konkrétní návrhy. A poslední, nejdůležitější věc, o které bych měla se zmínit, se týká toho, že já jsem bývala odborářka, odborová útkyně. Já si mě těší, že si vážíte konzultací s sociální partnery těmto směrnicím, ale myslím si, že by bylo opravdu moudré, kdyby komise jasně eh, s těm sociálním partnerům eh, signalizovala, že pokud eh, to připomínkové řízení k přístupu o sociální zabezpečení pro pracující ve všech formách práce, tak pokud sociální partneři nepředloží návrh, tak komise jej předloží, protože jinak se obávám, že to poveze eh, k konzultacím bez eh, konkrétních výsledků, eh, které by změnily každodenní realitu pracujících v Evropě. Děkuji, paní Trebezius. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat komisařům, že se dnes dostavili mezi nás, aby nám představili pracovní program komice na rok 2018 a aby ho s námi prodiskutovali. V celosvětovém srovnání má Evropská unie již velice vysoké sociální standardy a podle mě je důležité, aby Evropská unie nyní nevydávala nějaké další legislativu v oblasti sociální či zaměstnanosti nebo se nesnažila zasahovat tam, kde členské státy eh, pokyny neimplementují, neboť sociální standardy jsou vždy náklady a je to faktor eh, v hospodářské soutěži. Minulý týden jste předložili velice ambiciozní balíček a pro mou frakci je vždy velice důležité, občanům takovéto iniciativy vysvětlit v tom smyslu, že skutečně poskytují přidanou hodnotu, kterou by jednotlivé členské státy bez EU nemohly mít, ale důležité je, aby členské státy nebyly dodatečně zatíženi. Konkurenceschopnost, růst, možnost fungovat pro malé podniky nesmí eh, jak si být ohroženy nějakými takovými to iniciativami či programy. Ráda bych se zeptala na jednu věc. Máte aktuální plány, které by se týkaly implementace stávající legislativy, podobně jak je tomu u směrnice o pracovní době? Můžete jmenovat nějaké příklady? Mohli byste nám říct, zda by nebylo smysluplnější, abychom se zaměřili na stávající legislativu a dále bych chtěla vědět, zda komise má nějaké plány pro to, jak posílit zásadu lepšího tvorby právních předpisů, tak aby byly bližší sociálním partnerům a jak hodláte přistupovat k studiím dopadu Máte pocit, že eh, chcete výsledky předložit výboru pro regulační kontrolu? Poslední otázka. Co činí komise proto, aby svou politiku, či konkrétně, aby makroekonomické stabilizátory dokázala komunikovat v členských státech, z mé zkušenosti vím, že taková ta témata jsou příliš málo politickými stranami vysvětlována občanům. Co tedy v této oblasti může udělat Unie pro to, aby se situace zlepšila? Děkuji. Pan Kalví Gracias. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji a vítám mezi námi pana místopředsedu komise a paní komisařko. Já, protože jsem Španěl, tak bych se chtěl zaměřit především na pana místopředsedu komise Dombrovského. Ehm, budu rád, když si vezme sluchátka. Slyšíte mě? Funguje vám překlad, pane komisaři? Výborně. Musím se soustředit jenom na, mal, na málo věcí. Vy jste tady řekl velice přísně tři a rázně tři typy definic o tom, jak má vypadat sociální Evropa. Není o tom pochyb, eh, eh, o tom, co říkáte, sociální Evropa. To je naprosto nezbytná páteř pro život evropských občanů je naprosto zásadní zaručovat práva pro naše občany teď v Evropě. Myslím, že teď už nikdo nepochybuje o tom, že kdybychom byli pouze nějakým trhem dohod, či a um, budeme se myslet, že sociální záležitosti náleží kompetenci jednotlivých států, vidíme, že to nikam nevede. Ale teď bych rád řekl jednu věc. Ono to nesouvisí se subsidiaritou, je to víc. Subsidiarita v tomto případě by znamenala decentralizaci, protože když jsme tady e, utvořili zásadní práva, co budeme dělat? Máme tady přece ustavované evropské občanství, ale druhá věc je, že samozřejmě logicky se tyto věci uskutečňují v bezprostředním prostředí dotečných osob. To je subsidiarita, ale byla by lepší, byl by lepší sociální život evropských občanů, kdyby byli v sjednocené Evropě, neříkám v Evropě, ve sjednocené Evropě, a budou-li ve sjednocené Evropě, znamená to, že tady musí panovat finanční solidarita pro sociální dimenzi Evropy. A to dávám tady na stůl už nemám čas. Eh, paní Tysenová, já eh, skončím ve francouzštině, protože paní komisařka mi rozumí. To, co jste řekla k trhu, to je dobré, ale mm, dvě věci. Prosím vás pěkně, pro budoucnost naší práce neexistuje žádný důvod pro to, aby sociální Evropa nezohledňovala také boj proti chudobě a extrémní chudobě, která musí být vygumovaná, vymazaná. Co pro to hodlá komise konkrétně udělat? Nebude dobrá sociální Evropa, nebudeme-li bojovat, a to je to, co řekl pan Dobrovský, nebudeme-li bojovat, eh, také společně za lepší ekonomické podmínky proti nerovnosti. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo paní Rýňa Ruňakáry. Děkuji. Děkuji vám za vaše úvodní slova. Bylo to velice zajímavé. Sociální pilíř je samozřejmě něco, na čem všichni už dlouho pracujeme. Čekali jsme na to, protože čelíme sociálním problémům v celé Evropě. Eh, když se podíváme na váš balíček z minulého týdne, můžeme říct, že se zakládá na těchto 20 zásadách, ale zároveň otvírá rovněž otázky. Dnes už máme eh, systém pro kontrolu hospodářství a financí jednotlivých států v rámci evropského semestru. Jak pohlíží komise na interakci mezi těmito sociálními podmínkami a Eh, podmínkami pro práci zakotvenými v evropském eh, semestru. Co pak sociální podmínky budou muset čekat tak dlouho, jako ještě nejsou vyřízené určité ekonomické. A co se týče digitální ekonomiky, vy jste navrhl již v minulosti strategie pro tuto záležitost. Je tady více iniciativ, jakým způsobem můžeme zabezpečit, aby naše pracovníky měli svá vlastní práva i v rámci ekonomie, která se bude Eh, rozvíjet na základě digitálních platform. Děkuji. Thank you. and... Děkuji vám. Děkuji komisařce a komisaři. Dvě otázky. Jedna eh, se týká sociálního pilíře. Samozřejmě sociální práva, to už tady zaznělo mnohokrát, jsou zcela zásadní pro Evropu, ale já se chci zeptat na to, jakým způsobem to bylo propojeno eh, s tím balíčkem mobility. Protože když eh, teď identifikujeme ty skuliny a mezery, které tady jsou mezi koordinací systému sociálního zabezpečení a sociální asistence, máme-li například eh, příslušníky státu Evropské unie, které nemají přístup v určitých zemích a nebo imigranty, kteří, nebo příslušníky bez občanství, kteří nemají přístup k příspěvkům. Jak tady je tato provázanost, co se týče koordinace systému sociálního zabezpečení v přeshraničním rozměru? Jak se řeší problémy eh, na této hranici? Jedna věc, která je stále ještě na stole, ale moc málo o tom slyšíme, a to je vztah eh, mezi agendou pro učební obory a propojení s oběhovým hospodářstvím, eh, jaké struktury vytvořit pro to, aby se tyto prvky spojily. Eh, jednak tedy rozvoj učňovského školství, řemesla, a sociální ekonomie. Je jasné, že jsem hovořila příliš dlouho a náš nejmladší účastník protestuje. Děkuji mnohokrát. Takže teď Dominik Martin. Merci. Ce dialogue... Děkuji vám. Co se týče té každoroční práce ve výborech Pracovali jsme také na tom návrhu, který nám předložila Evropská komise. A tady máme taková pompézní slova. Už v roce 2015 se to hovořilo, hovořilo o novém elánu. 2016 je třeba postupovat nekonvenčně a tento rok reagovat na očekávání Evropy, která chrání a která dá prostředky na prokonání. No, takže vidíte, rok po roce eh, zjišťujeme, že slovník se rozvíjí. A mm, my tady s tím máme problém tady, protože tento text jenom upevňuje moc Evropské komise a její vměšování se do kompetence členských států. Půjdu dokonce dále, paní komisařko. Dokonce i výbor pro zaměstnanost a vynikající poslanci, kteří pracují na těchto návrhech, velice často je odpověď stejná. Sur le programme... Ráží to na nezájem. Co se týče vašeho programu, paní komisařko, jedná se jako vždy o velmi vágní text, samé dobré úmysly bez jakéhokoliv upřesnění a konkrétních návrhů. Takže tady není vůbec žádná jasná programace, žádný jasný program, ale stále jenom takové komuniké a vnímáme, zjišťujeme, že stejně to vnímá i naše miminko v sále. Každý rok čteme stejná konstatování, vyjadřujeme stejná zneklidňování, kladou se stejné otázky. Co se týče příspěvků našeho výboru pro zaměstnanost, každý tady apeluje na urgentnost situace a na to, že třeba, aby komise kontrolovala záležitosti, ale tady ty, tady ty apely stále se apelují na členské státy, buď se vyzývají k tomu, aby uskutečňovali nové politiky, už se blížím k závěru, ale stále ještě nehovořím tak dlouho, jako hovořili přede mnou řečníci. Uh, takže stále se hovoří, aniž se cokoliv neuskutečnilo. Stále stejné konstatování, čili z naší strany naprosto stejné posouzení vašeho návrhu. Děkuji. Děkuji vám, pane Marca. E, než přejdeme k seznamu řečníků, dám teď slovo panu místopředsedovi komise Dombrovského a potom paní komisařce Tyson. Prosím. Děkuji vám. Vážení poslanci, tak ptali jste se na celou řadu věcí a já se stručně pokusím eh, na řadou z nich zareagovat. Nejdříve k tomu, co říkal pan Beckers. Děkuji za podporu k otázkám, které se zmínil u eh, zaměřenosti na, zaměření na eh, kvalifikace. To je samozřejmě věc, na kterou my se zaměřujeme v té evropské agendě dovedností. Ty eh, způsoby práce se mění a příslušné kvalifikace se musí také změnit, musí se měnit během života. Zejména když tady hovoříme o inovativních odvětvích, o digitální ekonomice, celoživotní vzdělávání bude patřit k našim prioritám, tak aby lidé mohli zůstat relevantní na trhu práce a zachovali si přístup k kvalitním pracovním místům. Potom jsou tady eh, věci, o kterých hovořila paní Jongerius. o tu spravedlivou mobilitu, tak víme, že tam ta práce pokračuje. To tež platí pro vysílání pracovníků. K otázce konzultací se sociálními partnery, vy jste hovořili o té příslušné směrnici, tak o těch písemných prohlášeních, tak ano, my začínáme s konzultacemi se sociálními partnery, ale komise eh, může jednat, i když partneři nedosáhnou on dohody. Výsledek byl docela jasný s naší iniciativou, pokud jde o, o dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým eh, životem. Tam u eh, v mateřské dovolené nebo u rodičovské dovolené už jsme měli takovou situaci. potom k těm okázkám, eh, otázkám ke směrnici o pracovní době. My eh, vydáváme teď sdělení výkladové, kde eh, vyjasněme několik rozhodnutí soudu a předkládáme členským státům pokyny k tomu, jak uplatňovat evropská pravidla v této oblasti. Pokud je o otázku eh, lepší regulace, tak my samozřejmě eh, se držíme těch principů lepší regulace a také když se bavíme o implementaci stávající legislativy, tak přesně eh, tohle děláme. Sledujeme, kde je nedostatečná implementace a kde je třeba Eh, přijmout konkrétní kroky k naplnění těch mezer. Potom k tomu, co se zde hovořilo eh, o podpoře finanční solidarity v souvislosti se sociální dimenzí. Je samozřejmě možné použít Evropský sociální fond Evropský fond eh, regionálního rozvoje. A také členským státům nabízíme přesměrování stávajících evropských prostředků na eh, řešení sociálních otázek. Takže tyhle možnosti jasně existují. My samozřejmě víme, že teď eh, přehodnocujeme v polovině období ten stávající finanční rámec a brzo se začne jednat eh, o, budoucím, o příštím víceletém eh, finančním rámci, takže ta debata o, jak, o konkrétní finanční solidaritě bude pokračovat a samozřejmě podle smlouvy musím zmínit, že to je stále ještě primárně odpovědnost členských států. Také se zmínili otázku snižování nerovnosti. To opravdu bude středobodem tohoto eh, nadcházejícího evropského semestru, až se budeme bavit o prioritách a eh, budeme dělat přehled, eh, výročí přehled růstu, tak se opravdu musíme zaměřit na mm, snižování nerovnosti. To se týká i další otázky k eh, tomu eh, té sociální hodnotící tabulce. Ano, když se eh, bavíme o evropském semestru, tak neustále zdůrazňujeme, že hospodářské a sociální věci musí jít ruku v ruce a to uh, sociální hodil se nám um, dát ruky lepší nástroj Díky němuž budeme moci eh, potom přicházet s konkrétnějšími doporučeními pro eh, jednotlivé země k omezení eh, nerovnosti. Potom pokud jde o digitální ekonomiku, tak tohle je jedna z našich doprovodných iniciativ. Přístup k sociální ochraně pro všechny pracující bez ohledu na to, v jakém jsou zaměstnaneckém poměru protože jsou tady samozřejmě nové eh, formy zaměstnanosti a naše sociální aky musí pokračovat. Potom k otázce, o které jsme se bavili, která se týkala sociální agendy a těch eh, zelených pracovních míst, cirkulární ekonomiky a kvalifikační agendy, tak na konci měsíci eh, představíme konkrétní iniciativu k eh, zraným pracovním místům a teď pracujeme se sociálními partnery v této oblasti. Takže tady eh, bude konkrétní reakce ze strany Evropské komise. A teď to asi ukončím v této, to první kolo. Thank you, Mr. Dombrovský. Děkuji vám, pane si. A teď dostala slovo paní Tyson. Děkuji, paní předsedající. Tak eh, já využiji eh, místních tlumočníků, eh, jak jsem to činila, i když jsem byla poslankyní. A, a budete mít možnost si tedy nasadit sluchátka. Nejdříve ke kolegovi Beckerovi, chtěla bych vám poděkovat já si myslím, eh, že eh, ten pozitivní přístup k těm eh, kvalifikacím, na tom se tady tvrdě pracuje. Vy jste přišli s velice dobrou zprávou, za to vám děkujeme. K, určitě jsme ji použili při utváření toho pilíře a když se za to postavíme společně, tak máme šanci, že to bude mít opravdový dopad. Správně pokazujete na důležitost kvalifikací dovedností. To je bod 1 na našem seznamu 20 eh, bodů. Eh, ty jsou velice důležité, eh, když se rozhoduje o tom, jaké příležitosti lidé mají nebo nemají. Ono jde také o, ovšem také o tom příležitosti vůbec získat přístup k pracovnímu trhu a získat přístup k celoživotnímu vzdělávání. Jde také tady o celoživotní Eh, příležitosti a o pracovní podmínky. Potom děkuji, že se zmínili eh, eh, kontakty se sociálními partnery. Jak už Valdis opakoval, my si velice vážíme sociálního dialogu a je to jeden z jedno z důležitých východisek práce této komise. Nejenom během semestru, během hospodářského řízení tady, ale během, a ty konzultace s sociálními partnery děláme jenom, nejenom proto, že to musíme podle smlouvy, ale eh, protože vycházíme z toho, že oni nám mohou pomáhat při eh, tvorbě legislativních návrhů a obecně, a že když něco dobře prokonzultujeme, máme také daleko větší šanci, aby naše eh, společná rozhodnutí, která zde přijímáme, byla lépe implementována. K tomu, co říká paní Ocherius, k rovnováze pracovního a soukromého života, vy říkáte, Eh, že je škoda, že neděláme nic, eh, pokud jde o ochranu eh, materství. Já bych připomněla, že jsme měli návrh na prodloužení materské dovolené. My jsme to stáhli na začátku roku 2015, že na základě dohody, že s tím uděláme něco lepšího. Proč? Ten návrh byl v roce, na radě už roku, roku 2008 a říkali jsme si, že v rámci lepší regulace tohle stáhneme a uděláme s tím něco lepšího. Chceme pokračovat dále v tom smyslu, že nejde jenom o matky, ale také o otce, že nejde jenom o ochranu, o, tedy péči o děti, ale také o dlouhodobou péči a další věci, které lidé musí kombinovat se svými eh, profesními povinnostmi. Pokud jde o mateřskou dovolenou, tak ve většině členských států eh, je mnohem delší, než eh, se předpokládalo mm, na, v těch minimálních eh, předpisech ve směrnici o mateřské dovolené. A také jsme skonstatovali, že tohle už není věc ochrany bezpečnosti a zdraví na pracovišti, ale jde také o to, aby se, se ženy více potýkají s eh, kombinací, eh, s kombinováním eh, tedy svých pracovních povinností během celé své kariéry s péčí o děti a nejenom pokud je o mateřskou dovolenou. Já jsem přesvědčená, že tohle je velice ambiciozní návrh, to jsme předložili a nemůžu to tady přesně popsat, ale předpokládám, že z toho bude dobrá nová legislativa. Pokud je o fervou mobilitu, tak tady můžeme jít ještě dále, říká paní Ungerius. Já vás vyzývám, abyste eh, se podívala do našeho eh, dokumentu o sociální politice. Mm, ten eh, první dokument k zamišlení sociální Evropě a jedna z těch prvních možností se týká toho, že dokonce můžeme přejít k Evropské inspekci bezpečnosti práce. Potom je tady i ta sociální karta bezpečnosti karta sociální zabezpečení. Ne všichni eh, by s vámi eh, souhlasili, eh, stejně jako ne všichni budou souhlasit s našimi návrhy, ale tady jsme chtěli zahájit debatu k sociální politice v tomto dokumentu k zamišlení. Potom vaše žádost k tomu, abychom nevyjednávali se všemi sociálními partnery. Tak mm, já jsem řekl úplně, mm, na začátku pan místopředseda to také říkal, my jsme jasně dali najevo, eh, co se týká eh, mm, směrnice o tom eh, prohlášení. Ano, konzultovat ano a nezapomínejme, že stejně jako u harmonizace pracovního a soukromého života, dokud nedojde k dohodě, tak je tu pad. Takže když eh, si budeme myslet, eh, že to bude vhodné, přijdeme s konkrétními návrhy a eh, sociální partneři to od nás vědí. Pan Trebezius. Měli bychom se spíš snažit o implementaci na prvním místě a nedělat ty nové věci. Ano, o to se opravdu snažíme. Podívejte se na náš přístup k BOZP. Snažíme se o větší ochranu například vůči eh, expozici eh, kartenogenním látkám. Teď se projednává eh, už příslušný návrh v trialogu v rámci té první várky. Ale vždycky je tady otázka mm, implementace na prvním místě. Tomu se plně věnujeme, plnou pozornost tomu věnujeme, aby stávající legislativa byla opravdu implementována. Na to klademe velký důraz. Pokud jde o ty konkrétní pilíře, tak v tom eh, pilíři eh, se nepřesouvání členským eh, státu Je to založené na hodnotách, které proklamujeme se všemi členskými, tedy společně. A potom každý se svými pravomocemi se bude muset, se bude muset společně postarat o naplnění té dané politiky, kterou jsme společně vytvořili každý bude tedy se starat o ten svůj metr čtvereční, které, mm, na který má pravomoci. Potom pan Kalve Šambon. Eh, chudoba nerovnost, co s ním uděláme. Nerovnost je jedna z eh, velice důležitých věcí, které najdete v tom eh, našem každoročním průzkumu 2017. Nikdy jsme to tam neměli tak jasně. Budeme tomu tedy věnovat ještě větší pozornost než eh, v eh, minulosti v konkrétních doporučeních pro jednotlivé eh, země. Získává se to velkou pozornost, jak víte. Máme spoustu studií, které jasně ukazují, že je tady příliš velká nerovnost, že to je jenom etický problém a sociální problém což už eh, samo o sobě by mělo eh, stačit, abychom jednali na základě svých eh, pravomocí, ale také, že to je ekonomický problém, který ochromuje růst. Takže z evropské úrovně na to, tomu chceme věnovat pozornost a budeme se tomu věnovat dříve v rámci semestru. Na určité úrovni eh, už jsme eh, řešili eh, nerovné zacházení s lidmi, kteří mají méně šancí, kteří zaostávají v odborné vzdělávání, vzdělávání, v přístupu k, ke studiu, zaostávají na trhu s prací, na trhu práce bez objektivních důvodů ale víte, že některé věci nemáme jenom eh, sami v rukou. Všichni eh, vědí, co se má eh, stát, ale my to vnímáme, že je tady určitý problém. Pokud tohle roste, není to jenom problém pro soudržnost společnosti, ale také pro rozvoj hospodářství a pro růst pro pracovní místa, pro mezigenerační vztahy. Potom tady je také otázka scoreboardu. Teď máme 20 eh, tedy principů, jak eh, se to bude eh, chovat. Ten scoreboard musí být nástrojem, který nám musí ukázat transparentně, viditelně pro každého, jak jsme na tom, abychom podle toho mohli odvozovat svoji politiku do budoucna. Jestli sociálně a ekonomické získává stejnou váhu, ano, stejnou rovnováhu a stejnou pozornost. Pracujeme podle uh, Eh, smlouvy, konkurenceschopná sociálně tržní ekonomika, hospodářský růst a sociálno jdou ruku v ruce. To je eh, naše smlouva, to je naše Bible, abych tak řekla. Takže je to samozřejmě naše východisko. Jestli, a to je často otázka, na základě určitých eh, dohod můžeme překládat, předkládat sankce na sociální úrovni nikoliv, pokud jsou tady eh, rozpočtové problémy, můžeme navrhovat eh, určité eh, sankce v rámci Evropy 2020 nikoliv. Čili nemůžeme udělat víc, než je v našich pravomocích. Ten sociální systém, tam to často souvisí s benchmarkingem, členské státy mohou, mají v ruce páku, ale často nemohou ovlivnit ten konečný výsledek. To záleží na spoustě faktorů. Nicméně eh, sociální otázky rozhodně nedostávají menší eh, prostor. V rámci toho sociálního pilíře, eh, který pracujeme, doufám, že se postaráme o to, aby sociální věci dostaly ještě větší pozornost v rámci nadcházejících prací. Potom sociální pomoc. Sociální pomoc, paní Lambert, je v rukou členských států. Týká se to eh, naší, eh, to je vyjádřeno v naší legislativě, eh, pokud jde o návrhy k sociální koordinaci. Tam je řada rozhodnutí soudního dvora, ze kterých vyplývá, že ne všichni Evropané v každý moment mají přístup ke stejným sociálním právům. Někdo bez pobytu nemá právo na konkrétní sociální pomoc. Ne, členské státy nemají povinnost jim to poskytovat. To pravidla jasně říkají. A potom eh, boj ohledně chudoby, nebo eh, vzniku eh, chudoby. Rizika vzniku chudoby. Tak tam máme cíle 2020. Rozhodli jsme se nesnižovat své ambice Máme tady eh, každopádně, eh, my to, to litujeme s vámi, naše ambice nejsou nižší, pracujeme na tom i nadále s těmi nástroji, které máme v rukou. Máme ovšem jasné principy. Boj s chudobou je důležitou součástí plíře. Tam musím konkrétně zmínit eh, principy minimální mzdy, minimálního příjmu. Všichni musí mít eh, právo na eh, důstojný eh, život na základě dostatečného příjmu. Potom je tady otázka moderní sociální ochrany. Musí tady být poskytování služeb, lidé musí být aktivováni. Ti, kteří mohou pracovat, musí být aktivováni, musí dostat podporu, aby mohli tedy na eh, pracovní eh, trh. Musíme eh, spojit síly s lokálními i národními úřady. A potom, pokud je o tedy ty evropské, celoevropské ukazatele, tak tam a také aktivní inkluze a příslušná strategie tu máme, hodnotíme ji, musíme na, nasazovat příslušné fondy ESF, tam máme také položku na inkluzi FIAF. Čili máme celou řadu nástrojů a používáme je ale samo to eh, nestačí, eh, musíme spolupracovat s ostatními. Co děláme s eh, dovednostmi, které jsou nezbytné pro rozvoj zelené ekonomiky? Tak pro zelenou ekonomiku, stejně jako pro ostatní sektory, musíme spojovat průmysl s těmi, kteří tvoří vzdělávací nabídku. tam eh, můžeme eh, použít i principy cirkulární ekonomiky, o které se tady tak často hovoří. Co eh, dělá Evropa každý rok? Nové terminologie a nová slovíčka. Někteří možná používají jiná slovíčka v různých jazycích. Myslím, že to je ta výhoda Evropy, že každý hovoří svým jazykem. Nicméně cílem Evropy, cílem této komise je nejenom, aby Evropa byla prostorem společných práv a nároků, ale také prostorem, kde se lidé cítí ochráněni. Máme Evropu, kde děláme celou řadu dohod k tomu, aby na tom lidé byli lépe, než kdyby každá země táhla za vlastní provaz. Všichni budou mít eh, své jasné konkrétní eh, úkoly do budoucna a to je jasné východisko eh, pro tuto komisi. Společně můžeme být silnější, můžeme být hlasem ve světě, můžeme se postarat o odpověď na globalizaci, která bude odrážet náš způsob života, naší organizace trhu práce pokud eh, takto budeme eh, schopni žít, tak eh, budeme jistě nejsilnější mm, nebo silní ve světě. A, a díky tomu členské státy na tom budou lépe. A na vnitřním trhu, který se bude starat o, o růst a pracovní místa, jistě dosáhneme možnosti to, aby, byla, aby se dala realizovat fiskální politika a kdy a všichni se můžou zamyslet nad eh, budoucností Evropy eh, i v eh, ohledu na sociální věci. Pokud se mě osobně zeptáte, tak já si myslím, že spolupráce na evropské úrovni je dobrá věc i pro Evropu nejenom pro eh, společnost jako celek, ale i pro eh, jednotlivce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máme teď několik eh, jmén na seznamu řečníků. Vidím tady pana Palase a další. And Stevens. And now uh, Mr. Roland will... Pan Rolangovič teď bude předsedat této diskusi, prosím. Eh, okamžitě dám slovo panu Guimars. Excuse me, I have a meeting now, but... Uh, já se omlouvám, mám, já jsem zasedání, tak já budu velice stručný, ale nemohu si vyslechnout vaši odpověď, paní komisaři, mi to líto ale v rámci práce na této zprávě, v rámci práce na jiné zprávě mám schůzku s někým jiným. Budu velice rychlý. Vidíme velice dobře, s jakými problémy jsme konfrontovány. Problémy mezi tím, co přináší volný oběh zboží, volný pohyb osob a na druhé straně, že neexistuje sociální Evropa v takovém smyslu tedy, protože existují různé sociální modely v jednotlivých členských státech, ale nejsou harmonizované, což vytváří efekt konkurence v okamžiku, kdy vzniká nepřátelství vůči Evropě, sice stále ještě menšinové, ale silné v mnoha zemích Evropy. A práce, kterou dělá komise, zejména za s pomocí parlamentu, byť bohužel komise nepřijela všechny návrhy parlamentu, ale taková je hra, Nemáme dnes sociální Evropu, protože tady neexistuje přenos suverenity z členských států na evropskou úroveň. Já bych si tady přál, aby k tomu došlo, protože to je jediný, jediná možnost, podle mého názoru, jak překonat ty rozdíly, které tady jsou. Ale komision, komise pardon, je podle mě příliš politická v uvozovkách, eh, protože vaše návrhy týkající se sociálního pilíře Eh, vyústily v proklamaci eh, tři institucí, tedy Evropské komise, Rady a parlamentu. Ale co chcete tou deklarací docílit tím prohlášením? Chcete pokročit v té myšlence, že je třeba mít vyšší sociální a pracovní práva na evropské úrovni tedy? A nebo je cílem přesvědčit členské státy, proč tento záměr který tady tímto způsobem zazněl. Děkuji vám. Alexander. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, paní komisařko, já mám velkou radost. Opravdu mě těší eh, vaše návrhy, návrhy Evropské komise. Dnes vidíme velice dobře, že populismus euroskepticismus jsou živeny právě nedostatkem sociální Evropy. Už jste to řekla, vytvořil se společný trh, pokročilo se v určitých oblastech evropské politiky, ale právo, pravdou je, že nepokročili jsme dostatečně v této sociální oblasti. E, vaše návrhy jsou zajímavé, významné, a jistě ukáží občanům, že Evropská unie se o ně zajímá, zajímá se o jejich práva a já očekávám, že tyto návrhy umožňují bojovat proti té konkurenci, která tady vzniká mezi evropskými podniky a evropskými zaměstnanci. Potíž bude spočívat v tom, jakým způsobem přesvědčit členské státy, aby oni sami pokročili v této oblasti. A v této souvislosti mám první otázku. Já se domnívám, že my jako Evropský parlament samozřejmě podpoříme vaše návrhy, budeme sledovat, jak dochází k jejich uskutečňování, ale jak to budou dělat členské státy? Eh, velice mě těší eh, ten návrh týkající se nových forem zaměstnanosti v souvislosti s rozvojem digitálního trhu. Eh, oznámili jste, že budou probíhat konzultace se sociálními partnery, s dalšími zúčastněnými. A moje otázka zní, budete sbírat v této souvislosti s konzultacemi také skutečně data, údaje, abychom měli jasné, pevné, spolehlivé údaje? Bude existovat přesný harmonogram, kdy, jak budou probíhat konzultace s kterými partnery týkající se ochrany zaměstnanců a práv, jak tedy bude vypadat ten harmonogram? A za třetí? Nechci to tady protahovat, ale ráda bych upřela vaši pozornost na ty přeshraniční, na pohraničí, na eh, oblasti v pohraničí. Eh, co se týče návrhů, které jste předložili v souvislosti s koordinací systému sociálního zabezpečení, ať už se to týká koordinování sběru údajů, či delegovaných zaměstnanců. Eh, bude tam něco jiného, konkrétnějšího? Počítali jste s něčím specifičtějším konkrétně pro tyto příhraniční oblasti? Děkuji. Merci, prezident. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Dobrovský, děkuji, paní Tysenová. Myslím si, že je nesmírně zajímavé, těch 20 priorit, které jste definovali. Kdybych to uměl něco říct jednu jedinou, tak bych jenom řekl, že asi to dorazilo trochu pozdě. Ale jako většina mých kolegů, všichni chceme vědět, co to konkrétně změní. Až tedy zveřejníte těchto 20 priorit eh, a završíte jednání mezi třemi evropskými institucemi. Víte, že vás podporujeme eh, eh, ale vlastně jsme tady mezi dvěma mlínskými kameny. Na jedné straně nemáme dostatek sociální Evropy, eh, my jsme se dříve soustředili spíše na ekonomický semestr a občané začali říkat, ale co děláte v sociální oblasti? A teď zase hovoříme o sociální oblasti, ale co to znamená konkrétně za rok, za dva, za tři roky? Dojde tady k nějakému konkrétnímu dopadu eh, v oblasti sociálních práv. Rád bych využil příležitosti, abych řekl, tedy pakli si mohu dovolit kritiku. Jedna věc, která mi chybí v tom nadčrtnutém panoramatu, je demografické, zohlednění demografického faktoru protože eh, zpráva se odráží o té konkrétní oblasti krize, Eh, divoké globalizace, hromadné nezaměstnanosti, ale jaký postoj tedy k tomu zaujmete? Na druhé straně Myslím si, že ta velká výzva demografická, stárnutí obyvatelstva, to domnívám se nebylo dostatečně zohledněno. Já si totiž myslím, že v budoucích letech celá řada práv týkajících se starých osob budou spochybněna právě eh, tím, že budeme mít stále více starších osob. Dojde tady k nerovnováze mezigenerační a solidarita je zcela zásadní. A Eh, proto se domnívám, že možná eh, všechny ty sociální otázky, které vy jste jmenovali, by měly zohlednit také tuto novou výzvu demografického vývoje, eh, co se týče například vztahu zaměstnanci, důchodu, práce na plný úvazek, na částečný úvazek a tak dále. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Sofia Libero. Mnohokrát, pane předsedo, pane místo předsedo komise, paní komisařko. Ráda bych začala čím, že bych chtěla vám poblahopřát a poděkovat eh, za to, že během svého mandátu skutečně jsou snahy, eh, co se týče eh, vyrovnání té sociální dimenze a ekonomické dimenze v Evropské unii. Za to jsme vám velice vděční zejména za vaši práci v oblasti evropského semestru. Jak jistě víte, EPP velice bojovalo za to, to rovnováhu a e, já jako stínová strojka PP na evropský semestr jsem se tomuto tématu velice věnovala. Zejména bych ráda podotkla, že co se týče zavádění nových sociálních indikátorů do těch jednotlivých zpráv pro každé země, to bylo velice důležité. a také děkuji za iniciativu která se týkala snižování nerovností. Ovšem, toto snižování nerovností bohužel se neobejde eh, bez toho, aby tady byly specifické postupy, které zajistí to, aby se země, členské země skutečně rozvíjely, pokud se jedná o zemi, která je slabší. Jinak se nám nepodaří vytvořit silnější sociální soudržnost. Toto tedy s ohledem na sociální pilíř Evropské unie o kterém jste hovořili. A mám tady takovou zásadní pochybu, eh, pochybnost. Já nechápu a přiznávám se, nechápu přesně, jak tedy budete rozčlenovat eh, tu novou ten nový návrh, který se týká Evropského sociálního pilíře, který velice vítáme, který se snaží posílit k sociální kohezi v Evropské unii. A jak toto budete odlišovat od těch různých úrovních evropské integrace, které se zmiňují v Bílé knize Evropské komise, pokud nebudeme mít. Nemůžeme mít přeci větší úroveň evropské sociální koheze, když tady budeme mít i ty různé stupně Eh, integrace Evropy, které jsou představeny v Bílé knize Evropské komise. Mám tím na mysli těch pět scénářů možného dalšího vývoje EU. Takže se ptám, jak chcete vlastně tyto dva návrhy sloužit. Ten velice ambiciozní návrh, který se týká sociálního pík, že ten je výborný, a tu snahu toho, aby se Evropa rozvíjela v různých stupních. Já bych chtěla říci, že je důležité, abychom předvídali možné budoucí problémy. Musíme koordinovat naše vzdělávací instituce, naše podniky, proto abychom skutečně zvýšili dovednosti, schopnosti, zejména v oblasti digitální a umělé inteligence, a tak zajistíme to, že nebudeme v Evropské unii ztrácet pracovní místa. Já vím, že vzdělávání není v naší kompetenci, ale přesto je to zásadní věc, bez které se neobejdeme a bez které se nám nepodaří vylepšit ty nové dovednosti, které jsou nutné pro to, aby lidé uspěli na pracovním trhu. A dále. Ráda bych věděla, zda máte nějaký projekt eh, pro to, a jak chápat eh, sociální ekonomiku. To se týká mnoha eh, evropských podniků již a jak tedy chcete vytvořit nějakou definici té sociální ekonomiky, jak ji chcete chápat a chcete vytvořit nějaký speciální status pro evropskou sociální ekonomiku. Děkuji, paní Moran Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych vám poděkovala, protože minulý týden jste nám dodali novou nálož kyslíku, eh, která prokázala vaši politickou vůli, jak se být za sociální Evropu, za všechny naše evropské občany. A to nám neuniklo. Ale ráda bych nejprve řekla něco k tomu, že je třeba uvědomit si, že nelze, aby existovala sociální Evropa bez opravdové dynamiky zaměstnanosti bez dynamiky ekonomické tato provázanost mezi dynamickou ekonomikou a sociální ochranou musí jít ruku v ruce, protože není možné eh, mít jedno bez z druhého. Není možné věnovat se pouze sociálním záležitostem bez ohledňování hospodářské, eh, dynamického hospodářství to jinak by došlo k nesprávným výkladům tohoto tématu. Druhý bod, který bych ráda zdůraznila. Nové pracovní příležitosti. No to souvisí s tou dynamikou, o které jsem hovořila. Myslím si, že třeba bychom si opravdu uvědomili, že ta pracovní místa, která teď vznikají, taková neexistovala před deseti lety. To znamená, nejvíce pracovních příležitostí vzniká v inovativních oblastech, což znamená změnit model vzdělávání, nemůžeme pokračovat v současných vzdělávacích modelech, protože tento model vzdělávání už je dávno překonán eh, inovací a potřebou nových, zaměstn- nových pracovních míst. Je třeba vytvořit takový model, kde by bylo možno přetvářet, přenášet kompetence. Kompetence společné pro skupinu pr, určité, um, um, určitých profesí. Takovým způsobem, aby zohledňovali nazbírané zkušenosti a aby nikdo nebyl ponechán na cestě. Čili samozřejmě celoživotní vzdělávání, ano, ale je třeba překonat ty původní klasické modely vzdělávání. Třetí bod. A to si myslím bylo velice senzitivní bod. Ta odhodlanost minulý týden. Já se domnívám, a teď se dívám na Agnes Jungarius. Už jsme se tak na sebe dívali, když jsme pracovali na revizi směrnice o vysílání pracovníků. Neprokážeme naše, přes, naše přesvědčení, naši odhodlanost a naše přesvědčení, že zvítězíme, nepodaří se nám přesvědčit, i když máme fantastické cíle, ale musíme skutečně vytvářet tuto sociální Evropu. Máme to hodně co udělat, ale v okamžiku dneška, kdy tady vzniká stále více ksenofobie, je tato odhodlanost důležitější než kdy jindy. Já jsem tedy nebyla minulý týden zrovna ve své kůži, když Evropský soudní dvůr dospěl k rozsudku, který je trošku protichudný k tomu, jak my pracujeme na směrnici o vysílání zahraničních pracovníků, zejména co se týče takových společností, jako jsou Ryanair. Eh, které mají určitou tendenci tak trochu eh, využívat ty mezery, které v jednotlivých systémech sociálních existují. Děkuji, paní Rodriguez. Eh, Děkuji vám. Rok 2017 bude zcela jistě významným rokem pro budování sociální Evropy. Jak vidíte, na našem výboru my vítáme tento návrh o ne proklamace či prohlášení o tom společném sociálním evropském pilíři. A těch 20 zásad, které jsou zde obsažena, se ubírají správným směrem, protože vlastně, a to se odráží konec konců i v návrhu zprávy parlamentu. Já ale mám starosti, jak bude vypadat realizace, my všichni víme, že sociální pilíř musí existovat jak pro Evropskou unii, tak pro eurozónu. A když hovoříme o Evropské unii, celá řada kolegů již zdůraznila nezbytnost zabezpečit, aby všichni lidé, kteří pracují, ať už pracují jakkoliv, měli naprosto jasné, srozumitelné pracovní smlouvy a také ochranu. Komise eh, začala, konzul, zahájila konzultace se sociálními partnery, to vítáme. Doufejme, že sociální partneři přinesou také návrhy řešení a dospěje se k dohodou. Ale nedojde-li k tomu, domníváme se, že komise by měla být připravena přijít s nějakým konkrétním eh, právním návrhem. A teď eurozóna. No, abych byla upřímná, Myslím si, že ten balíček, tak jak vypadá, eh, včetně eh, těch reflekčních dokumentů, stále ještě nejde dostatečně do hloubky. Říkám to z toho důvodu, že vím, že komise připravuje také speciálně dokument týkající se hospodářské a měnové unie eurozóny. Chceme-li zabezpečit skutečnou ekonomickou a sociální konverzi v zemích eurozóny, musíme zohlednit opravdu jak ekonomické, tak sociální faktory a jejich souhru a propojení. Musí tady dojít k procesu, kdy proto, aby došlo k nárůstu mest, musíme také zvýšit produktivitu. Abychom mohli mít vyšší sociální přídavky a pomoc, budeme muset také e, změnit přístup k ním. Budeme-li chtít vytvářet další a další pracovní příležitosti, musí existovat větší koordinace pro dobré podmínky pro investice, abychom mohli konkrétně dosáhnout této sociálně ekonomické konverze v eurozóně. A to je mé očekávání. To, co jsem tady teď řekla, jsem naprosto jasně už vyjádřila v té konkrétní zprávě, která se týkala ekonomické hospodářské a měnové unie. E, samozřejmě potřebujeme ale proto, aby členské státy přispěly svou měru, aby oni Eh, zvýšili své úsilí, aby také, abychom mohli zlepšit fiskální kapacitu. Čili dovolte, abych řekla, tento balíček, který komise předložila k sociálnímu pilíři, je nesmírně významný, ale není to všechno, protože víme, že tady je veliký mainstream sociálních obav ve všech dalších dokumentech, které budeme projednávat. Děkuji, jste, paní Stevanství. Dank wel. Děkuji, eh, paní místo předsedkyně, eh, pane komisaři. Eh, já bych chtěla oběma komisařům poděkovala za jejich vystoupení a za plán na Evropský sociální políř. Určitě to přispěje k větší sociální Evropě, ale jak přesně to pojmout, to vnímáme tak trochu jinak. Víme, že hospodářská situace na trhu práce eh, se liší členský stát od členského státu. Eh, paušální politika eh, pracovního trhu nikoliv. Podívejte se na, členský, na Španělsko. Jaká je tam situace? Mají omezené prostředky pro tvorbu pracovních míst a to znamená, že flexibilita je nezbytná, aby členské státy mohly zohledňovat potřeby jejich vlastního eh, pracovního trhu. Jak eh, k tomuhle komise eh, hodlá konkrétně přistoupit? Například se může stát, že eh, v komise v rámci Work-Life Balance eh, přijde s nějakými minimálními návrhy. Děkuji, pan Martin. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, pane komisaři když nějaké podní, nějaký podnik musí zavřít, protože už nemá žádné klienty nebo nemá už moderní výroby, je sociálně dramatické, ale chápe se to jaksi z ekonomického pohledu. Ale co je nepochopitelné, že podnik nezavírá proto, že by měl nějaké zastaralé produkty, ale protože zavírá proto, aby začal vyrábět někde jinde kde jsou jiné podmínky, kde podnik nemusí platit daně, kde hodnota práce není tak drahá a e, dokonce nějakou dobu nemusí ten podnik platit daně. Příklad Polsko. Nechtěl jsem to jmenovat, ale přece jenom nech to tady zazní. Podívejme se. Polsko představte si ty, že eh, pro Polsko by bylo daleko svízelnější hospodářsky se rozvíjet, eh, kdyby tam nepřišly zahraniční podniky. A Zároveň jsou způsobilé tím eh, pro různé podpůrné evropské programy, takže mají dvojí výhodu. Eh, jistě jste to pochopili. Já hovořím o situaci, kterou známe eh, z Francie. Je tady celá řada takových podniků, ne jenom ve Francii. Čili ty dvě otázky, které já vám chci položit, je. Nedomníváte se, že delokalizace jsou nekalé? Podívejme se, co se děje v Číně eh, Eh, protože tam eh, samozřejmě eh, se také rozvíjí nekalá konkurence, ale jakým způsobem chcete reagovat na tuto situaci, abyste bojovali proti delokalizaci, která podle mého názoru je nekalá. Hmm, když se vrátím k tomu příkladu Polska, v roce 2022 vyprší celá řada pomocí a Eh, tak potom, kde se bude vyrábět v Indii a v Asii, už to všechno začíná tím, že se tam přesouvají veškeré služby. Eh, a eh, navíc evropský, evropské fondy pomáhají těmto nadnárodním společnostem, aby se lépe delokalizovaly mimo eurozónu aby od nich potom byly levnější, levnější produkty. Tak co to je tady, jaký je cíl? Sociální pilíř, no báječné, bravo, souhlasím s tím, co jste řekli, ale jsem součástí těch, kteří říkají, že není možné mít sociální politiku, když nebudeme mít evropskou průmyslovou politiku. Eh, jedná se o to, abychom nezapřahali eh, koně až za vůz ale naopak, abychom zabránili této nekalé konkurenci. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Vidíte, že tady zazněla celá řada připomínek a otázek, které prokazují ten zájem našeho výboru eh, k otázkám, eh, které jsou ve vašem portfoliu. Takže já nejprve poprosím vás, abyste zareagoval, pane předsedo. Uh, okay, honorable uh, members. Vážení poslanci, já mnohokrát děkuji za dotazy a, a připomínky. Pokusím se všechny stručně projít. Pokud jde o jméno a povahu, o jméno a povahu sociálního plíře, naším cílem je, jak jsme jasně řekli, podporovat Eh, sociální konverzaci směrem nahoru. To znamená eh, systémy sociální ochrany a trhy, které umožňují eh, zvýšenou rovnost vůči hospodářským otřesům. A také je naším cílem řešit změny v práci, které zůstávají základem, nebo se stanou základem ekonomiky ve 21. století. Takže tohle bude také eh, takový eh, referenční dokument eh, pro členské státy a jejich politiku a také pro evropské instituce při jejich práci a iniciativách. Proto jsme připraveni na tři instituce nebo eh, se třemi institucemi na tomto pracovat a doufám, že se nám to podaří eh, dosáhnout do konce roku. Nicméně, eh, pokud ne, tak se z toho stane doporučení komise. Pokud to předložíme. Potom k té otázce vazby mezi pilířem a bílou knihou. Musím říci, že v ten týžden, kdy jsme předložili Evropský pilíř sociálních práv, jsme také předložili ten dokument k zamyšlení o sociální Evropě, který, což je přesně jeden z těch eh, dokumentů, eh, které představíme na základě eh, Bílé knihy. Ten pilíř je návrhem komise na posílení politického odhodlání k sociálnímu rozměru Evropy. Zatímco ten reflexní dokument se zabývá dlouhodobě možným rozvojem sociálního rozměru. Jaké jsou ty hlavní trendy? A, a také se zabýváme důsledky e, pěti e, scénářů e, z Bílé knihy pro sociální aky. Čili eh, tolik tedy k vazbě mezi těmi iniciativami a dokumenty. Potom otázka nebo řada věcí eh, zde padla k přístupu k sociální ochraně, a doprovodným iniciativám. Znovu můžu zopakovat. Naším cílem je zahájit konzultace se sociálními partnery, ale to nebrání komisi předložit eh, legislativní návrhy, pokud eh, sociální partneři nebudou schopni dosáhnout dohody. A jak už jsem říkal, přesně tato situace nastala i v eh, rámci té harmonie pracovního a soukromého života. Potom k otázce která se týká eh, demografického vývoje a toho, jak na něj pomyšlí pilíř. Samozřejmě, když připravujeme pracujeme na těch právech a principech pilíře, musíme mít na paměti demografický vývoj a, a trvalé udržitelné sociální systémy. Takže to docela jistě zohledňujeme, ale eh, ty dlouhodobé perspektivy eh, jsou spíše zohledněny v tom reflexním dokumentu. Potom tady padla řada otázek k potřebě vyvážit eh, sociální a hospodářské aspekty. Ano, tento princip se táhne celý, všemi našimi dokumenty. Sociální konvergence nedosáhneme bez eh, konvergence hospodářské a také potřebujeme tu konvergenci směrem eh, nahoru, tak abychom mohli vyřešit eh, základní příčiny, které se týkají k problémů v oblasti vysílání pracovníků, mzdové konkurence a tak dále. To znamená, že sociální hospodářka konvergence musí jít ruku v ruce. Ke kvalifikacím. Už jsem hovořil ve své první reakci. Kvalifikace je jednou ze základních odpovědí, eh, které můžeme poskytovat. Odráží se to v naší agendě a kvalifikační a bude to priorita i nadále. Potom sociální plíř a jeho řešení v EU nebo v eurozóně. My to teď formulujeme tak, že to je relevantní pro celou EU, nicméně primárně to je tvořeno zejména pro eurozónu, nicméně je to otevřené pro všechny členské státy. se eh, rozhodnou eh, k této iniciativě. Potom, pokud jde o eh, fiskální kapacitu nebo stabilizační funkci eurozóny, tak to budeme rozpracovávat v rámci toho reflexního dokumentu o dokončení hospodářské měnové unie, který předložíme ke konci měsíce. Takže samozřejmě všechny tyhle eh, práce jsou navzájem propojené a musíme se zamýšlet nad tím, eh, co děláme v sociální eh, věcech, když pracujeme na dokončení hospodářské měnové unie. Vy jste hovořili o tom konvergenčním kódu. V našich návrzích my hovoříme o konvergenčních ukazatelích, nicméně ta myšlenka je do značné míry eh, tatáž. Potřebujeme eh, tyto ukazatele, abychom eh, dostali konvergence i v rámci eurozóny. Potom k různým pravidlům, která předkládáme k minimálním požadavkům. Ano, to jsou minimální požadavky, to, co teď navrhujeme. Členské státy samozřejmě mohou jít nad jejich rámec. A pokud jde o eh, posouzení dopadů, tak eh, to musíme provést pečlivě, abychom mohli minimalizovat ty negativní dopady. Potom k tomu, co eh, se zde říkalo k evropským prostředkům. Jde o to, aby eh, ty eh, prostředky eh, nebyly realokací stávajících prostředků, tak jak je to stanoveno v příslušných nařízeních, to je, myslím, velice jasné. Ale ještě jednou, když hovoříme o potřebě sociální konvergence, tak se asi shodneme, že to znamená, že musíme používat hospodářskou konvergenci. A evropské fondy jsou tady přesně pro eh, tohle. Čili z tohoto pohledu tady nevidím eh, prostor pro to, abychom nepokračovali s evropskými fondy po tomto víceletém finančním rámci, protože to je jeden z hlavních instrumentů, který zajišťuje konvergenci po celé EU. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo. A teď dám slovo paní komisařce Marianě Tyson, aby také zhrnula reakci na připomínky, které zde zazněly. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve se podívám, co bych mohla ještě dodat, protože domnívám se, že odpovědi kolegy Valdese byly velice komplexní. Samozřejmě sociální plíř je konvergenci, tak jak on právě řekl. v souvislosti s otázkami pana Balasena Ansandra, kteří říkali, že nemáme do sociální Evropy. No s tím souhlasím, proto na tom pracujeme. Věci se mění, doby, doba se mění, čelíme celé řadě výzve, výzev a změn i v sociální oblasti právě v souvislosti s digitalizací, globalizací, stárnutím obyvatelstva a dalším změnám společnost je musí následovat a musíme zabezpečit, aby byla pokryta veškerá sociální rizika. Nemůžeme pokrýt všechno my sami, ale myslíme, musíme spolupůsobit na tom, aby ve členské státy pokryly eh, tato rizika a aby byly překonány ty mezery, které tady ještě existovaly. Když se podíváme na to, co jsme v posledních 60 letech uskutečnili, tak vidíme eh, rovné příležitosti pro muže a pro ženy. Evropská unie byla pionýrem, průkopníkem, tenkrát to bylo ještě Evropské společenství a kdybychom bývali nerozvíjeli ty iniciativy na evropské úrovni, nebyli bychom v té situaci, v jaké jsme dnes. Musíme tedy za to být vděční. Samozřejmě, že musíme pokračovat v práci, nedosáhli jsme zdaleka všech cílů, ale celá řada věcí již byla uskutečněna vykonána a je třeba uznat také, co vykonali naši předchůdci. Máme něco mezi 60 až 70 legislativními dokumenty, eh, které se zaobírají eh, těmito otázkami také Evropský sociální fond a ráda bych také řekla ty malé sociální fondy, jako je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci jako Fond pro venkovský rozvoj. To je jedna desetina rozpočtu eh, tyto fondy a to nám může pomoci podporovat členské státy, aby dosáhly také lepšího nasměrování sociálních investic. Máme naší strategii 2020 a máme tady samozřejmě ty markery, ty benchmarky které nám velice pomáhají a já vidím, jak velmi pomáhají také členským státům. I ty uznávají, že se mohou navzájem od sebe učit, protože mají um, stejné indikátory, dle nichž je možno se poměřovat. A nezapomeňte samozřejmě na zkušenosti, znalosti a teď k té deklaraci k tomu prohlášení Valdis jako vždycky dodal vynikající odpověď. Já mohu jenom dodat vlastně dvě prohlášení. Prohlášení mm, komise členských států i parlamentu samozřejmě to pomůže, aby si to jaksi všichni vzali za své. Já doufám, že dojde k takové deklaraci, k takovému prohlášení. Když k tomu nedojde, my stejně tak jako tak máme sepsaná ta doporučení, podle kterých chceme utvářet naši budoucí evropskou politiku. Hmm, co chceme dělat v budoucnosti, jak chceme ukázat, že skutečně chceme dělat to, co jsme se psali. My už máme organ- zahájeny čtyři konkrétní akce a budeme pokračovat v rozvíjení našich pracovních programů. Máme je pro rok 2017 teď, pracujeme na nich na rok 2018, 19, děláme to s vámi společně, takže pojďme být stižádostiví, abychom vykonali co možná nejvíce v našem mandátu demografická změna. Ano, to je jedna z těch velkých změn, jak bych to mohla říci, která nás povzbudila v tom, abychom přišli s tímto pilířem. Samozřejmě souvislo to i s globalizací, ale toto je velice významný faktor a máme specifická doporučení. Je třeba, abychom vytvořili, abychom dělali ještě mnoho pro tu situaci měnícího se věku obyvatelstva. Není snadné rozvíjet politiku v oblasti demografických změn, ale eh, my už víme teď, kdo bude starý za 20 let, čili už můžeme rozvíjet když jsme inteligentní, tak můžeme rozvíjet naši politici dopředu, protože víme, kolik lidí, které generace se to dotkne, kolik lidí bude potom starých a tak, abychom nestěžovali jejich život do budoucna, abychom jim ho usnadnili. Jak víte, také hledíme na adekvátnost systému, eh, na důchodové systémy pro lidi, kteří budou tedy v důchodu. No, myslím si, že o té provázanosti mezi sociálním pilířem a tím reflexním dokumentem, to už tady taky bylo zaznělo, to řekl pan místopředseda, digitální znalosti, samozřejmě to je úplně nejdůležitější, 90% pracovních míst dnes a do budoucna vyžadují digitální znalosti a dovednosti. A čtyři z deseti lidí v pracovním věku tyto dovednosti ještě nemají. A proto jako první bod naší agendy pro znalosti eh, jsme rozvíjeli program, jak povzbudit lidi k tomu, aby měli druhou příležitost, abych tak řekla, i ze strany členských států, aby se mohli dovzdělat v této oblasti, aby byla otevřena v členských státech stále více otevřena možnost pro ty, kteří tyto, tyto dovednosti ještě nemají, aby se naučili používat počítače. Samozřejmě. Znalosti napříč obory, protože už neexistuje jeden jediný eh, model, všechno se prolíná, je třeba, aby zaměstnavatele spolu se zástupci zaměstnanců, odbory i eh, vzdělávacími institucemi eh, vyvíjeli nové programy a nové školící programy aby i vzdělávací systém eh, zohlednil na základě konzultací eh, potřeby budoucího trhu a přizpůsobil tomu systému vzdělávání. Eh, co se týče toho nálezu Evropského soudního dvora z minulého týdne v souvislosti s Ryanairem, já jsem zase nebyla tak nešťastná. Já vím, že ten jeden dokument, který hrál tak důležitou roli ve v spravedlivé mobilitě lidí, to je dokument, který e, vám osvědčuje, že platíte své, svůj příspěvek do sociálního zabezpečení v zemi, kde pracujete. Hm, otázka, e, jak je to organizováno v naší legislativě. Naše legislativa praví, Existuje-li nějaký problém, musíme jednat komise s členským státem. Na to máme my vytvořenou příslušnou administrativu i postupy. Teď jsou členské státy spolupra- eh, při- eh, nuceny ke eh, spolupráci v této oblasti vysílání pracovníků. A když to budou dělat tak, jak by měli, tak si myslím, že se situace zlepší. Myslím si, že Evropský soudní dvůr eh, eh, jenom ve svém názvu se vyjádřil k tomuto certifikátu a k tomu osvědčení, ale my máme také již své postupy prostřednictvím nichž můžeme dále pracovat. A potom vize generálního advokáta Forum shoppingu E, samozřejmě nejsem úplně přesně obeznámená do podrobností s tím, co dělá Evropský soudní dvůr, ale dvůr, který se zaobírá sociální oblastí, e, se snaží také vidět věc spíše z pohledu toho slabšího zaměstnance a to zase není tak špatné. A souhlasím naprosto s tím, co řekla paní Rodriguez i Valdes, že samozřejmě ten eh, dokument, ten reflektní dokument musí posloužit jako základ k diskusi, stejně tak, jako to byla ta bílá kniha <clears throat> o Evropě nemůžeme říci tak, teď tedy jsme dokončili eh, diskuzi o sociálních záležitostech a teď budeme hovořit o ekonomice, protože víme, že to vše společně souvisí a to, co jste řekli, to jsme se snažili také vnést do této diskuse. Hm, my jsme se rozhodli o tom reflekčním dokumentu minulý týden, ale samozřejmě eh, bude to, bude to součástí základu těch dalších eh, dokumentů k reflexi, které vytváříme a které již vznikní. A ještě možná poslední odpověď panu Davidsovi. Když my děláme legislativu v Evropě, jak už řekl Valdis, je to vždycky minimum, o které žádáme členské státy. Vždycky říkáme, my máme minimální pravidla, minimální úroveň rozhodujeme a členské státy to mohou vždycky ještě navýšit. A to vyplývá ze smluv. Takže všichni mohou být plně důvěru v to, že každý členský stát může udělat i o něco více. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo, paní komisařko. Dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste přišli do našeho výboru. Děkuji vám velice také za odpovědi na otázky, které tu zazněly. Jsem přesvědčen o tom, že strukturovaný dialog je skutečně nezbytný eh, pro demokracii a eh, proto si o to více vážíme vaší přítomnosti. Ne, jako komise jste vlastně otevřeli určité okno příležitostí. Okno pro příležitost sociální Evropy a viděli jste na základě příspěvků ze strany kolegů, že někteří z nás jsou velice netr, netrpěliví, chtěli by rychle dosáhnout více. Eh, chtěli bychom se plně vrhnout do práce na tomto tématu, protože to nám velice leží na srdci. Eh, občané legitimně od nás očekávají více. A já se domnívám, že toto okénko příležitostí jednak eh, znamenalo vlastně čerstvý svěží vítr, ale také určité povzbuzení, eh, protože my všichni neseme společnou odpovědnost za uskutečnění této úlohy. Teď vám navrhuji, že tady vlastně uzavříme, vlastně uzavřeme dnešní zasedání, protože následující bod mělo být slyšení kandidáta navrženého na ředitele ETF, který bohužel tady nemůže být, takže prosím pěkně, sejdeme se zítra v 9 hodin 30 minut a začneme hlasováním. Děkuji vám.